Liebe kolegy... Vážené kolegyně a kolegové, zaujměte prosím místa. liebe... Tak, vážené kolegyně a kolegové, nejprve vás srdečně vítám po letní pauze na naší první schůzi výboru pro zemědělství. Doufám, že jste si užili letní prázdniny po náročném volebním boji. Si myslím, že to bylo nutné a jak všichni víte, tak máme hodně práce před sebou a důležitá rozhodnutí, která musíme přijímat. Proto tedy navrhuji, abychom hned začali naším pořadem jednání. A začneme tedy přijetím pořadu jednání. Pokud nemáte žádné námitky, tak považuji pořad jednání za schválený takto mohl vám sdělit, že dnešní eh, schůze je jako vždy vysílaná po internetu, webstreamovaná a také bych vám chtěl říci, že máme tlumočení do 19 jazyků, kromě est- estonštiny, lotyštiny, maltštiny a galicíštiny. To jsou jazyky, které dnes bohužel nejsou k dispozici. A tím se můžeme hned dostat do vlastní, k vlastnímu pořadu jednání, respektive pokračovat můžeme a dostáváme se k souhrnému rozpočtu Evropské unie na rok 2020. Jak víte, výbor pro rozpočet je věcně příslušný a další výbory vydávají k tomu stanoviska. Náš zpravodaj je Paolo de Castro, a který 23. července tedy předložil, představil své stanovisko 23 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a sedm kompromisů, které tedy <clears throat> nakonec předkládá eh, zpravodaj. Takže se táži zpravodaje, zda si chce vzít slovo na úvod. Pokud tomu tak není, tak bych tedy navrhl, abychom hned přikročili k hlasování. Takže prosím, táži se, máte všichni své hlasovací karty sebou? Nebo některý kolega nebo kolegyně zapomněl svou kartu si vzít? Pokud vidím správně, tak všichni Jste připraveni? Takže můžeme začít hlasovat. Protože zde máme hodně nových kolegyň a kolegů, tak jako včera to uděláme, že budeme hlasovat o jed, jednotlivých pozměňovacích návrzích zvednutím ruky a o kompromisech budeme hlasovat elektronicky. A kdy, ne, když nebude jasná většina u jednotlivých pozměňovacích návrhů zvednutím ruky, potom to tedy zkontrolujeme elektronicky. Takže tím si myslím, že je to jasné a začneme pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? proti, zruš, zdrželi se, je přijat. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, přijat. Číslo 4, pro, proti, kdo se zdržel? Tak toto zkontrolujeme. Tady to není jasné. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, tedy zahajuji, teď tady končím hlasování. A tento pozměňovací návrh je zamítnut. Teď máme pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis pozměňovací na A. Kompromis A budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím. A kompromis je přijat. 45 hlasy pro. Pokračujeme pozměňovacím návrhem 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme zkontrolovat. Takže pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím. Takže je to jasné, je Přijat 38 hlasy proti 7. Kompromisní návrh B. Zahajuji hlasování. Končím. A je jasnou většinou přijat. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď zde máme kompromisní návrh C. Zahajuji hlasování. Končím. a je přijat jasnou většinou. Kompromisní návrh D. Zahajuji hlasování. Končím. Asi jsem moc rychlý. A jasnou většinou je přijatý. Pokračujeme návrhem 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompro, eh, pardon, pozměňovací návrh 33 pro. Proti? Zdrželi se? Je přijat. Návrh 34 pro. Proti? To musíme zkontrolovat. 34. Zahajuji hlasování. Končím. A tento pozměňovací návrh je od, zamítnut. Kompromisní návrh E. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. Kompromisní návrh F. Zahajuji hlasování. Končím. A je jednomyslně přijat. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, strželi se, Přijat. Pozměňovací návrh 42. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh G. Zahajují hlasování. Končím a je také jednomyslně přijat. Pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se, přijat. 48 pro, Proti? Zdrželi se? No, musíme zkontrolovat elektronicky. Návrh 48 zahajuji hlasování. Končím. A je zamítnut. Pozměňovací návrh 49. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 50. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 51. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 52. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Chcete eh, zkontrolovat elektronicky? Dobře, tak pozměňovací návrh 52. Zahajuji hlasování. 52. <clears throat> Končím hlasování. A je zamítnut. A pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď se dostáváme ke konečnému hlasování, které tradičně provádíme elektronicky, takže zahajuji hlasování. končím. Možná jdu příliš rychle. Ještě posečkám. Takže teď hlasovali všichni, končím hlasování. 39 hlasů pro, 5 proti, jedno zdržení, takže je v text přijat a srdečně blahopřeji zpravodaji. Tím se dostáváme k jednotlivým projektům. Pozměňovací návrh 6001 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6002 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6000 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6020 pro, proti, drželi se, přijat. 6000 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6000. 6008 a 12 odpadají, takže se dostáváme k číslu 6024 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6000 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6042 pro, proti, zdrželi se. To, tento musíme tedy ověřit, tak zahajuji hlasování k číslu 6042. končím. A je přijat 24 hlasy k 21. To znamená, pokračujeme číslem 6032. Kdo je pro? 6032. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 6018 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6030 pro, proti, zdrželi se. A to, to, to, tento tedy musíme zkontrolovat elektronicky 6030. Končím hlasování. A je zamítnut. Návrh 6013. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Šest tisíc čtyřicet pět. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 6045 zahajuji hlasování, eh, otevírám hlasování tedy. Končím. A tento návrh je přijat. Teď máme 6034, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit, protože nějak nezvedáte moc ruce, takže zahajuji hlasování. Ich schließe die Abstimmung. Končím hlasování a je jasně přijat. 6007 pro, proti, strželi se, přijat. 6035 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6019 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6000 38 pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. To znamená 6006 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 6017 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6000 41 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď 6014 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6043, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 6000 40 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6044 pro, proti, zdrželi se. No, to musíme zkontrolovat elektronicky. zahajují hlasování. končím. A návrh je přijat. Teď se dostáváme k číslu 6004 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6028 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6026 pro, proti, zdrželi se, tento musíme zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím. A návrh je přijat. 6027 pro, proti, zdrželi se a je také přijat. 6039 pro, proti, zdrželi se a je přijat. A teď už tady nemáme žádné konečné hlasování, protože se jednalo o jednotlivé rozpočtové položky. Takže srdečně blahopřeji zpravodaj. Chce si ještě zpravodaj vzít slovo na závěr? Děkuji, pane předsedo. Já bych jen chtěl poděkovat všem kolegům za hlasování a připomenout, že jakožto výbor Agri se tímto stanoviskem vyhneme dalším rozpočtovým škrtům je, jsou to tedy zdroje pro společnou zemědělskou politiku a jsem tedy velice rád, že jsme v našem výboru tento návrh odhlasovali a doufáme, že to bude zohledněno v konečném rozpočtu. Ten? Ano, děkuji. Nyní můžeme pokračovat v pořadu jednání. A nyní máme rozpravu k otázce patentovatelnosti rostlin v souvislosti předložením písemného prohlášení Velkému stížnostnímu senátu Evropského patentového úřadu. Kolega požádal o tuto rozpravu a nyní mu dávám slovo. Ano, děkuji moc, pane předsedo, a děkuji moc, že jste to dali na pořad jednání, protože jsem přesvědčen, že je to velice důležitý případ. Takže o co jde? V roce 2015 byly patentovány dvě odrůdy rostlin. Byla to brokolice a odrůda papriky. Ale tyto odrůdy byly získány klasickým šlechtěním. To znamená, že je to v zásadě biologický proces, no, je to přirozený způsob šlechtění. Proč je to tedy tak nebezpečné? Například vzhledem k tomu, že nějaká odrůda rostlin, například červ, některá charakteristika rostlin, například červená barva rajčat, bude patentována a bude to vlastnictví jedné společnosti, takže jiní šlechitelé už nebudou moci využívat nebo používat tuto eh, červenou barvu. A budou vznikat určité monopoly, pokud jde o ovoce a zeleninu. A myslím si, že je to nebezpečný vývoj, že necháme tento materiál pouze v rukou několika společností. Takže v roce 2015 společně s některými dalšími kolegy jsme vydali rezoluci a byla přijata širokou většinou, že by nemělo již být možné získávat patenty na varianty rostlin, které vznikly klasickým šlechtěním. V návaznosti na to všechny členské státy v radě podpořili toto prohlášení, tak aby již žádné patenty v tomto smyslu udělovány být nemohly. I Evropská komise řekla, že ta směrnice o biotechnologiích, že toto byla milná interpretace, že nebylo úmyslem patentovat odrůdy rostlin získané klasickým šlechtěním. Takže Evropská komise přišla s vysvětlujícím memorandem nebo informací v roce 2016, kde říkala, že nebylo úmyslem zákonodárců, aby tyto patenty mohly být poskytovány společnostem. Evropský patentový úřad to vzal v úvahu, i Senát měl to stanovisko, že patenty by neměly být poskytovány, ale problém je, že v Evropské úmluvě o patentech to není jasně stanoveno. Je to stanoveno v prováděcím nařízení, ale ne v té úmluvě samotné. Takže jsme si mysleli, že je to v pořádku, ale technický senát patentového úřadu říká, že ta úmluva není dostatečně jasná, neříká dostatečně jasně, že by neměly být poskytovány patenty pro odrůdy získané klasickým šlechtěním. Předseda Evropského patentového úřadu požádal ten velký stížnostní senát, který má vyšší hierarchii, o konečné rozhodnutí, zda můžeme udělovat patenty nebo ne. A nyní žádají o určitý vstup, který poskytne Evropská komise. A já bych chtěl požádat výbor Agri, abychom znovu vytvořili rozhodnutí, že i noví poslanci podporují to stanovisko, že není dobré, aby byly patenty poskytovány pro odrůdy rostlin získané klasickým šlechtěním. To je tedy požadavek na tento výbor, zda bychom mohli vypracovat takové rozhodnutí. Děkuji. Vielen Dank, kolege Dann... Děkuji kolegovi a nyní dávám slovo komisi. Je to pan Čepíny z právní služby komise. Nevím, kde sedí. Já jsem z právní služby komise a jsem rád, že zde dnes mohu být a jsem rád, že se zabýváte touto důležitou otázkou. Komise samotná bude předkládat prohlášení Velkému stížnostnímu senátu EPU a zaujme tam to stejné stanovisko jako v roce 2016. To znamená, že produkty z biologických procesů by neměly být patentovatelné ale určitě budeme rádi za jakýkoliv input nebo za jakoukoliv pomoc nebo asistenci ze strany výboru v jakékoliv formě přijde, tak aby hlediska výboru mohla být zohledněna v tom prohlášení komise. Ten termín byl stanoven tím velkým stížnostním senatem na 1. října na předkládání připomínek do daného řízení. A my tam tedy zdůrazníme to, co bylo v té naší informaci z roku 2016 a doufáme v podporu výboru. Nevím, jestli kolegyně Amarilis chce něco říci. Ne, děkuji. Amarilis Verhoeven z DG Grow. My tedy předložíme toto prohlášení. Děkuji za vysvětlení ze strany komise. Teď se přihlásili někteří kolegové, nejprve kolegyně Šraje Pírik. Děkuji moc. Pan kolega Hujtema perfektně vysvětlil tu situaci. Za předchozího mandátu jsme měli rozsáhlé diskuze a bylo vypracováno rozhodnutí a prohlášení. Nebudu to už opakovat, ale bylo by velice dobré, kdybychom dnes společně mohli vyslat jasný signál odvětví zemědělství, že jsme na jeho straně. Vypadá to, že tam jsou pouze byrokratické překážky, takže by bylo dobré je konečně odstranit. Děkuji. Pan Andrie, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za to, že jste navrhli tuto výměnu názoru, protože to je velice důležitá otázka, o které jsme už diskutovali a myslím si, že je důležité alespoň pro nové poslance, aby se upřesnili tady ty otázky, o které jde, co se týká tedy vypršení patentu. Už v, minu- v dubnu jsme byli tedy pře překvapeni tady tím rozhodnutím o zneužívání patentů na rostliny, kde vlastně se k tomu vyjádřil eh, ředitel Evropského patentového úřadu. Tato situace, tento návrh byl nebezpečný a eh, velmi překvapivý, že by to, my jsme to odsoudili, protože pro to by vlastně pomohlo vytvořit určit, vedlo k tomu, že by se vytvořil určitý monopol na tomto trhu to by bylo určité riziko z hlediska obchodního, z hlediska finančního. Myslím si, že toto je potřeba hlasitě zopakovat a nepodporovalo by to inovativní přístup. A já si myslím, že patří do naší odpovědnosti, abychom vyjádřili jasné stanovisko do toho data, který zde uvedl představitel komise, tedy do 1. října koordinátoři doufám, že se budou moci zabývat touto otázkou také na schůzi. Je to opravdu naléhavé, abychom explicitně a jasně to odsoudili a vyjádřili se k tomu. Děkuji. Dank, kolegy Dorfman. Děkuji, pan Dorfman. Ano, děkuji. Já nemusím moc doplňovat k tomu, co říkali kolegové. Děkuji kolegovi panu Hujtemovi, že se začal tomuto tématu ještě jednou věnovat a já plně podporuji jeho návrh, abychom i tady ve výboru udělali prohlášení a jasně se v něm vyjádřili. Ta cena šlechtitelů v Evropě, když se na ní podíváme, tak to někdy vypadá, jako kdyby tam byli pouze velcí aktéři, ale není to tak vůbec. Šlechtění se věnuje řada různých subjektů, i třeba různé výzkumné instituce v oblasti zemědělství a mnoho dalších. A pro všechny tyto subjekty, kteří se věnují šlechtitelství, je velice důležité nadále zachovat uh, volný přístup k veškerému genetickému materiálu, aby mohli pokračovat ve šlechtění. A pokud by to tak nebylo, tak by tam byly příliš vysoké náklady, což by ohrozilo obzvláště ty malé subjekty na trhu. které by vlastně nějakým způsobem potom se projevily, pokud jde o zemědělce. Takže bychom toto měli nechat otevřené. Děkuji, kolega Tarabela. Ano, už zde zaznělo hodně věcí a chtěl bych poděkovat kolegovi za tuto iniciativu, poděkovat také komisi, která se jasně vyjádřila tady k interpretaci z roku 2016 je opravdu důležité, abychom to zablokovali, abychom dosáhli široké většiny a odhlasovali usnesení, které půjde tímto směrem. Rada pro zemědělství eh, z 19. března letošního roku, tam moje země Belgie vyjádřila tedy eh, názor v tomto směru a mnoho zemí to také udělalo, takže rada by také měla většinou podpořit eh, toto stanovisko, kde se řeklo, že vlastně ty produkty pocházející z biologického pěstování, z biologických eh, postupů by neměly být patentovatelné a to je opravdu zásadní pro zemědělství, aby, byla, aby byly k dispozici všechny druhy, všechny genetické materiály. Toto bychom opravdu chtěli zdůraznit, je to zásadní, velmi velice důležitý boj a samozřejmě patentový úřad občas přichází s takovými to návrhy, takže to musíme jasně zablokovat a pokud doufám, že pokud nedosáhneme jednomyslnosti, tak alespoň dosáhneme širokou většinu. Děkuji. Pan kolega Holsing? Ano, to je takový nekonečný příběh, protože už ten, v tom minulém legislativním období jsme se k tomu eh, vyjadřovali a návrh usnesení schválila velká většina Evropského parlamentu a mě překvapuje, že navzdory tomu Evropský patentový úřad pořád sleduje svoji vlastní politiku. Nejde jen tedy o patenty, já chci eh, eh, říct, že tedy Evropský patentový úřad eh, žije z toho, že udílí patenty a funguje podle své vlastní dynamiky. To znamená, že cokoliv, co lze patentovat, se také patentovat snaží. A pokud jde o patentování přirozených biologických procesů, je to téma, které jsme doposud ignorovali a já myslím, že je to skandál. Skandál je také to, že Evropská komise je v tomto ohledu naprosto bezmocná, bezmocný je Evropský parlament. Eh, ani jedna instituce se nedokáže prosadit vůči Evropskému patentovému úřadu, eh, což tedy je pro mě trošku zvláštní. A já si myslím, že teď tedy přijdeme s třetím usnesením a pak se asi řekne, no, patentový je, pořád se na to dívá trošku jinak. A já musím říct, že už mi to trošku vadí, je potřeba vyslat jasný signál, který bude daleko důrazněji formulovaný ve formě tohoto usnesení Evropský patentový úřad sleduje vlastní politiku a my bychom se k tomu měli také nějak postavit. Samozřejmě ta lhuta je poměrně krátká pro vypracování stanoviska, ale já si myslím, že pak tady budou následovat i další kroky. To, co dělá Evropský patentový úřad v tuto chvíli, je pro nás naprosto neakceptovatelné. Děkuji, kolega Venigen. nemůžete cestovat dlouho po Evropské unii ve snaze najít nějakého voliče nebo zemědělce, který by chtěl patentovat přirozené postupy. Proto je důležité, abychom přijali usnesení k této věci. A kolega Oitn řekl, že nechce, aby další výboj byl v rukou několika málo lidí. S tím mohu souhlasit. Mohu také souhlasit s připomínkami k procesům genetické modifikace, které jsou již patentovány. Zdá se, že tedy ty prostě přináší zisky několika málo jedincům, ale eh, my musíme tedy bránit naše eh, vlastní zájmy. Není možné tvrdit, eh, že něco je patentováno jenom proto, že je to napadlo první, ten patent je pak obnovován do nekonečna a ať už jde o přirozený proces nebo ne, myšlenka, že eh, několik jednotlivců může vlastnit patent na něco, co patří nám všem, je nepřijatelná. Už na první pohled. Děkuji, kolega Husin. Děkuji, děkuji také panu kolegovi Hajtemovi za to, že upozornil na toto důležité téma. A chci se připojit k ostatním, kteří jej podpořili. Myslím si, že je důležité, abychom my jako výbor pro zemědělství zaujali naprosto jasné stanovisko této věci a já tedy jsem připraven vás podpořit. Je nejvyšší čas uzavřít tuto legislativní mezeru, rostlý materiál, a na tom se jistě všichni shodneme, který je eh, výsledkem přirozených procesů, by neměl být předmětem patentování. Rostlinný materiál musí nadále být volně dostupný, tak, aby bylo možné šlechtit nové odolné druhy a parlament eh, se k tomu jasně vyjadřoval. Už za svého předchozího mandátu komise se také vyjadřovala jasně. Členové EPO eh, by nyní rádi uzavřeli tuto legislativní mezeru. Jediné, co tedy zbývá, je odstranit eh, překážky tomuto vývoji, které existují na půdě Evropského patentového úřadu. Je třeba dát jasně najevo, že eh, rostliny z přirozeného šlechtění není možné patentovat. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, také já podporuji to, co tu řekli kolegové. Neměli bychom se snažit hasit požáry a zasahovat pouze ve chvíli, kdy se objeví nějaká snaha patentovat přirozený proces. Ne, je třeba stanovit jasně princip, že přirozené procesy nelze patentovat. A tím ta debata skončí jednou pro vždy. Tohle je důležité nejenom pro naše zemědělce. Kdyby eh, tato snaha prošla, znamená to, že by naši zemědělci museli platit pokaždé za použití přirozeného rostlinného materiálu a také by to mělo negativní dopad na vývoj a výzkum v této oblasti, což je zvláště důležité z pohledu změn, než vyvolávají klimatické změny. A samozřejmě by docházelo také poškození spotřebitele. Děkuji, paní McIntyre. Děkuji. Já chci vyjádřit svoji podporu panu Hajtemovi je velice důležité, že otevřel toto téma. Já souhlasím se vším, co řekli předchozí kolegové, ale navíc chci dodat, jestliže někdo žádá o patent, musí prokázat, že něco vynalezl. A to přece není možné v případě, že jde o čistě biologický proces. Tam není co vynalézat. Proto tedy se k tomu nemůže vázat patent. A také, jak kolegové řekli, je naprosto zásadní, aby rostlinný materiál zůstal nadále k dispozici pro šlechtitele, kteří šlechtí nové, odolnější druhy. My jsme v minulosti hodně hovořili o potřebě genetické diverzity a zachování diverzity plodin. A výsledky těchto snah musí být k dispozici pro všechny. Bylo by, myslím, velice nežádoucí, kdyby drobní zemědělci a drobní šlechtitelé najednou zjistili, že už nemají přístup k určitému genetickému materiálu, jenom protože někomu se podařilo si ho patentovat. Takže tady, myslím, všechny strany mohou podpořit eh, tuto naši iniciativu, včetně mě. Děkuji. Pan kolega Christensen. Sorry. Omlouvám se. Budu hovořit dánsky, jestli mohu. Děkuji Janu Hojtemovi za tuto iniciativu. Naprosto souhlasím s jeho návrhem. Hovoříme tedy o mm, zájmech velkých nadnárodních eh, korporací, které by se samozřejmě rádi, rádi patentovaly i tuto oblast, protože na tom vydělávají velké peníze. A samozřejmě musíme mít na paměti také zdraví veřejnosti a jasně tedy říci, že není možné patentovat živý organismus. Děkuji. Chce ještě někdo vystoupit k této věci? Prostě, eh, z oblasti Eh, farmakochemikálií, které eh, jsou patentovány. A tady eh, vidím určité analogie. Za prvé by nemělo být přípustné, aby byly patentovatelné ty odrůdy, které již existují. To je naprosto jasné. Ale na druhé straně, i když tady hovoříme o tom, že ty nové odrůdy vznikají přirozeným procesem, Eh, tak eh, i šlechtitelství sebou nese určité náklady eh, a pokud chce někdo investovat do šlechtění nových odrůd, měl by mít záruku, že po určitou dobu, která by, tak jako je to u farmak, nemohla být do nekonečna prodlužována, ale byla by velmi omezená, aby se mu tedy vyplatilo investovat do do šlechtění, také eh, to znamená, že by se potom mohly uplatnit i eh, menší šlechtitelské subjekty, eh, které by tím získaly nějakou výhodu a podpořilo by to tedy snahu o šlechtění rostlin, protože naprosté zablokování možnosti tedy zajistit nekopírovatelnost Eh, nových eh, odrůd by tedy eh, mohlo podle mého soudu zbrzdit snahu o nové šlechtitelské úsilí. Kolegy Pitou. Kolega Ano, děkuji, pane předsedo, za slovo. Já vítám také kolegovu iniciativu v této věci. A ano, ta mohl bych možná užít, použít takové silné slovo, ta myšlenka patentování rostlin vycházejících z přirozeného procesu. To by vlastně byla konfiskace eh, tohoto majetku, eh, a eh, vlastně to je takový i potravina, pro potravinářské účely rostlin, které zde existují už stovky let, tisíce, to se týká genetických zdrojů, eh, vlastnictví, to by mělo patřit všem. Já tedy eh, to spojuji ještě s dvěma dalšími eh, věcmi, které jsou aktuální. To se týká soběstačnosti, autonomie zemědělců Eh, co se týká zdrojů, tak aby farmáři, zemědělci mohli eh, sasít eh, svobodně podle svého uvážení zrní, které vypěstovali, tak abychom, aby to vlastně nebránilo zemědělcům zasívat zrní z produktů, které si sami vypěstovali. To by opravdu bylo nesmyslné. A potom zde máme další důležité téma, to jsou klimatické změny a nejlepší reakce na klimatické změny, to je přizpůsobování genetických zdrojů s tím, co nazýváme ekotypy. Já nechci příliš zacházet do technických detailů, kde se vlastně mění genetické zdroje podle vývoje prostředí, ať už to je půdň evoluce půdy nebo evoluce klimatu. Takže samozřejmě je potřeba eh, vyhýbat se eh, zacházení do této logiky a děkuji kolegovi, že se chopil tohoto tématu, protože se domnívám, že pokud bychom šli tímto směrem patentování těchto rostlin, tak bychom šli proti směru historie a nereagovali bychom na ty výzvy, které dnes jsou zde před námi pro budoucí generace. Děkuji. Já vielen Dank. Ähm, děkuji. Zdá se, že někdo další už se nehlásí o slovo. Máme, jsme víceméně jednotného mínění, ale teď je otázka tedy, jak procedurálně eh, postupovat. Já bych za tímto účelem rád dal slovo komise, aby nám vysvětlila, co my můžeme procedurálně udělat jakožto eh, zemědělský výbor Evropského parlamentu. Takže komise by nám to mohla vysvětlit. Um, yes, hi. Ano, dobrý den, děkuji podle pravidel smlouvy a kolega z právní služby mě při tomto vyjádření kontroluje. Evropská komise zastupuje evropské občany, ale samozřejmě mohou vystoupit i jednotlivci. A to platí i pro poslance. To je asi vše, co k tomu v tuto chvíli mohu říci my jako komise jsme k tomu vydali připomínku a komise tedy eh, si vyslechla, že vy podporujete tuto myšlenku a odvolali jsme se o přís- u příslušného soudu ve Francii a eh, proti danému vývoji a také jsme tedy upozornili na naše komuniké této věci, které jste tady právě podpořili. Doufám, že tím je to jasné. Děkuji. Kolega Hojtama, chcete ještě něco dodat? Souhlasíte s tím, že tedy náš výbor by měl postupovat iniciativně? Abych to trochu vysvětlil. Komise tedy řekla, že i my můžeme vstoupit do celého procesu na úrovni Evropského patentového úřadu a samozřejmě Evropská unie rovná se Evropská komise, nicméně my můžeme vyvíjet tlak a ten tlak můžeme vyvíjet například formou usnesení, což tedy neznamená, že bychom vystupovali přímo ve vztahu k Evropskému patentovému úřadu, ale dali bychom aspoň jasně najevo, že tedy takovýhle vývoj se nám nelíbí. Já bych tedy navrhovala, abychom přesto formulovali usnesení a vidím, že komise mi přikivuje. Děkuji. Já myslím, že potřebujeme víc než osobní názor některých poslanců. Potřebujeme vyslat jasný politický signál ze strany parlamentu. A i kdyby to bylo poprvé k tomuto tématu, jak už můj kolega řekl, musíme vyslat jasný signál, pokud jde o naše stanovisko k této věci. Nejde jenom o problematiku právní, jde také problematiku etickou, morální. A k tomu se vyjadřovat je úloha parlamentu. Nestačí, aby tu debatu vedli pouze právníci. Já tedy navrhuji, aby na půdě parlamentu proběhla debata k této věci a Evropský parlament jakožto orgán, který volených zástupců lidu se k této věci také vyjádřil. Abychom to nenechávali jenom na Evropské komisi. Možná jenom tedy na vysvětlenou. My um, se shodneme. Jediný problém spočívá v tom, že usnesení musí odhlasovat Evropský parlament a my to prostě do 1. října nestihneme na půdě Evropského parlamentu, protože máme jenom jednu plenárku v září a není prostě možné schválit tuto rezoluci. Podle názoru sekretariátu zemědělského výboru je důležité, aby se ve věci více tedy angažovaly jednotlivé politické frakce a to se prostě nestačí projednat do 1. října. Kolega Hojsteň? Já si také myslím, že tady je dobré, aby se vyjádřil celý parlament, nikoli jednotlivci. A i když to bude už třetí usnesení, které schválíme pořád, to bude tedy důležitý signál, který vyšleme. A také je důležité apelovat na konferenci předsedu, aby se toto téma ocitlo na pořadu jednání. Jinak nedává žádný smysl, aby eh, my jako zemědělský výbor, který se shodne na touto věcí, se k eh, věci vyjadřovali samostatně. Je důležité, aby nás podpořil celý parlament a proto bychom se měli snažit o to, aby se toto téma ocitlo na pořadu jednání. Ať už to bude formou usnesení nebo ne. Děkuji. Paní kolega, kolegyně Milo, já chci podpořit kolegy. Myslím si, že jestliže se všechny frakce shodnou, eh, můžeme ještě stihnout formulovat návrh usnesení tedy zahájit eh, plošnou diskuzi napříč, napříč politickou orientací na příští plenárce. Ještě někdo? Ano, já jsem připraven navrhnout to na jednání konference předsedů, pokud budu mít podporu ostatních skupin. Ověřím se to se svými kolegy a naším záměrem bude projednat to na konferenci předsedů, požádat, aby se parlament této věci vyjádřil. V takovéhle situaci je třeba postupovat proaktivně a rychle. Děkuji, kolega de Castro. Eh, a, nome di tutti i gruppi di questa commissione una lettera. Yeah já si myslím, jak už říkali ostatní kolegové, že by bylo asi potřeba poslat dopis konferenci předsedů a požádat v tomto dopisu, aby to bylo zařazeno na pořad jednání a abychom tedy tak mohli eh, to předložit na plenárku. Takže možná by to byl nejefektivnější způsob, jak tedy bychom měli být vyslyšeni dobře. Tak eh, ještě dávám slovo komisi, která požádala ještě jednou o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jenom Stručné vyjasnění. Ano, samozřejmě, politické usnesení je možnost pro parlament a asi by to byla dobrá podpora v tomto případě. Ale jenom otázka lhuty, ta lhuta do 1. října, pokud přijde to usnesení později, tak je potřeba vědět, že normálně ten postup eh, by trval u toho odvolacího senátu třeba 20 měsíců nebo tak dále. Čili já si myslím, že i když by ta lhuta, to usnesení bylo schváleno, je tam prostě ta lhuta do toho 1. října, to jsem jen chtěla říci. 1. října to je procedurální lhuta ze strany Evropské unie politické usnesení parlamentu by bylo samozřejmě, ano, užitečné, i když to bude 1. října nebo o měsíc později, nebo tak, protože určitě v letošním roce nebude, eh, ten Senát už nerozhodne v této věci. Takže i když by to bylo potom prvním desátý, tak by to ještě bylo užitečné, to usnesení. Takže teď zde máme dvě nebo různé možnosti nebo různé návrhy, které nám zde jaksi vykrystalizovali. Trošičku jsem to pochopil jinak z toho prvního prohlášení komise, že tedy usnesení by bylo možné i po té lhůtě prvního desátý, takže máme dvě možnosti. Buď tedy, aby to šlo přes výbor pro zemědělství, anebo tedy rychlejší verze na příš, to by byla rychlejší verze na příští plenárku. Otázka zní, zda to, o tom chceme rozhodnout teď, a nebo si řekneme, že o tom budeme hovořit na schůzi koordinátorů, která se koná potom a tam se pokusíme shodnout na tom postupu. Paní Miller, já bych právě, jak jsem to já pochopila tedy, jakožto evropská instituce by bylo velmi důležité, aby mínění parlamentu bylo vlastně eh, předloženo do toho prvního desátý. My jsme zvoleni zástupci lidí, máme jasné stanovisko napříč politickými stranami, tak vidím, že je to poměrně urgentní záležitost a bylo by dobré, abychom to předložili na plenárku co nejrychleji abychom schválili ještě do prvního desátý to usnesení. Ty, ta fakta jsou jasná, naše názory známe, tak proč bychom měli používat nějaký delší proces, když si myslím, že by to bylo reálné do toho prvního desátý kolega Dorfman ta debata zde ukazuje, že jsme se v podstatě shodli Čili možná by bylo dobré, abychom na koordinátorech se ještě stručně pobavili o tom, jaký postup tedy přijmeme, co je tedy nejblíž našim zájmům a potom se tedy definitivně dohodli. Kolega Andrie, ano, já si myslím, že je potřebuje opravdu, by bylo potřeba dosáhnout jednomyslnosti. Pa, stanovisko Paula de Castra je dobré. Pošleme tedy oficiální dopis konferenci předsedů, kde požádejme teda, aby to bylo zařazeno na pořad jednání, aby se zaujalo stanovisko parlamentu, protože potřebujeme jasnou pozici, protože to téma nebo ten problém je velký a naléhavý. Paní Schreier-Perik. Já, pane předsedo, souhlasím s tím posledním návrhem a také se obracím na Ulrike Miller. Je opravdu potřeba postupovat rychle, protože už jsme tak dlouho o tom slyšeli a je potřeba jednat velmi rychle. Víme, co chceme, řekli jsme to jasně, týká se to lidí, zemědělců, podniků, kteří to nechtějí a je tedy jasně potřeba lidem ukázat, co, jaký je náš názor na toto. Kolega Hojtma ještě se chce vyjádřit. Já jsem, se snažím postupovat pragmaticky, jak říká komise, ta lhůta do prvního desátý není svatá, abych tak řekl. My potřebujeme velmi silné a dobré usnesení, takže to je můj návrh. Samozřejmě celého Evropského parlamentu usnesení. Takže jsme se shodli na tom, že tedy ještě na schůzi koordinátorů po této schůzi o tom budeme ještě mluvit, ale že je zde jasná politická vůle, ale abychom se ještě jasně shodli tedy na konkrétním postupu. Dobře. Takže pokud tomu je tak, tak můžu tuto schůzi tomto okamžiku přerušit a my jsme vlastně splnili pořad jednání na naše dnešní dopoledne. Ten jsme vyčerpali. Yeah, um, Otázka zní teď. Uděl- Uděláme tedy, začneme hned schůzi koordinátorů, anebo přerušíme tedy teď zasedání do 11 hodin, jak bylo původně naplánováno. Zde jsem já zcela otevřen, jak chcete vy. Jetzt. Teď? Dobře. Takže tím pádem pětiminutové přerušení a potom, a potom hned začneme schůzi koordinátorů.